Are you ready? Tak kolegové, jste připraveni, abychom zahájili naši schůzi a abychom co nejdříve mohli začít hlasovat. If you take your seats. Tak prosím, pokud byste zaujali místa, tak bychom mohli začít. Můžeme tedy schválit pořad jednání bez změn, ano sdělení, tlumočení dnešní, všechny, všechny jazyky jsou k dispozici, kromě maltštiny a chorvačtiny. Bulharština a finština jsou pouze v pasivním režimu. A také Také zde máme televizní tým v televizi, eh, v, v místnosti tedy, kteří vlastně budou se přítomni při hlasování, jestli jsem to dobře pochopila později. Bod 3 schválení zápisu ze schůzí. Můžete tedy schválit zápisy z 18. října, 15. listopadu, 19. až 20. listopadu, 7. února 2019 a 19. února 2019. Ano? Eh... Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních pod čtyři. Guillaume Balas, který je zpravodajem, k tomuto tématu se bohužel nemůže dnešní schůze účastnit, ale měli jsme dnes ráno trialog. Byl to pátý trialog k této věci, který byl velmi efektivní. A Stejně tak jako čtvrtý trialog, který se konal 21. února. A diskuse se zaměřovaly na tu kapitolu platná legislativa a zejména na předchozí eh, systém zabezpečení, předchozí oznamování, období přerušení, maximální doba Eh, členství v sociálním eh, systému sociálně zabezpečení státu, postupu pro spochybňování dokumentů, eh, pokrač, pokračování činnosti ve dvou nebo více členských státech, platnou legislativu a také implementaci aktů v přenesené působnosti. A příští schůze se bude konat kdy? plná, plnou zprávu pana Balase budete mít k dispozici. Ano, pan Lavdel. Omlouvám se, že vás přerušuji, paní předsedkyně, ale máme problém se zvukem ve francouzské kabině. Skoro neslyšíme zvuk prostě, je to nesrozumitelné. Dobrá, tak teď je to v pořádku, ptá se předsedkyně. Dobře, skvěle. Takže, jak jsem říkala, pan Balás zde nemůže dnes být s námi. A na příští schůzi dostanete tedy ucelenou zprávu o tom, eh, jak jsme na tom, jak jsme pokročili v této velice významné a také velice komplikované záležitosti. Dobrá, takže můžeme začít hlasovat. Máte všichni hlasovací karty, vložte je prosím do strojů. Začneme hlasovat o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a budeme hlasovat o předběžné dohodě, která vyplynula z interinstitucionálních jednání z Koreperu z 6 února a zahajuji hlasování. A končím hlasování. A 31 hlasů pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Takže tím můžeme poblahopřát zpravodaj panu Kazovi k tomuto výsledku. Uh, Děkuji a tím se dostáváme k nařízení, tedy k návrhu o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. A to je stejný jednoduchý způsob jmenovité hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, stiskněte tlačítka. Zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. Takže 30 pro, 3 proti a 4 se zdrželi. Téměř stejný výsledek jako u předchozí zprávy. Děkuji, pane Lenersi. A tím se dostáváme k návrhu zprávy o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019. A začneme hlasováním o pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat tady. Není to jasné výsledek. Takže zahajuji hlasování a končím hlasování. 18 pro, 20 proti. Dobrá, takže kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 50. Pozměňovací návrh 50, ne, druhá část teď, druhá část 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to přijato, ale zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 53. Elektronické hlasování. Takže zahajuji hlasování a končím hlasování. A je přijat většinou jednoho hlasu. Tím se dostáváme k FAM 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A musíme ověřit pozměňovací návrh 57. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je 25 hlasy pro. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 12 pro. Proti? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 65, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme první část, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je přijat 22 hlasů pro, 17 proti. Druhá část, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 67 a zahajuji hlasování. Končím. A je přijat 20 hlasů pro, 17 proti. Teď pozněmací návrh 69 pro, proti, strželi se. Ověříme 69. Zahajuji hlasování. A končím. A je přijat 22 hlasů pro. Teď kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 73, to je oddělené hlasování, které požaduje EPP, ale je to jmenovité hlasování, které požaduje SAD. Takže zahajuji hlasování o 73. první část. Končím hlasování. Přijato 26 hlasy pro. Druhá část teď. Zahajuji hlasování. A, a končím hlasování. A je tato část zamítnuta 24 hlasy proti. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 78 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, Z, ověříme 1,80. Zahajuji hlasování a končím 81 tedy. A je zamítnut tento návrh 21 hlasů proti. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Po, Teď máme FAM 14 návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, sami přijat. 85 oddělené hlasování požaduje EPP a jmenovité hlasování požaduje SAD. Tak první část, ano, takže hlasujeme o první části a zahajuji hlasování. Končím. Okay, we obviously have to vote again. Tak budeme muset hlasovat ještě jednou. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 85. A sice o první části. Zahájím hlasování tímto. Končím hlasování. Přijato 22 hlasy. Druhá část. také po jménech. Končím hlasování. Přijato 38 hlasy, druhá, eh, třetí část teď. Zahajuji hlasování o třetí části. Končím hlasování. Také přijata 39 hlasy. Teď pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Hlasujeme eh, po jménech, jak to A SAD. Končím hlasování. Přijato 36 hlasy. Teď FAM 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. Pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že i tohle musíme ověřit. pořád hlasujeme o 89. A teď končíme hlasování. A bylo to zamítnuto 39 hlasy. Dobrá. Kompromis 17. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato? 93. První část, kde je pro? A hlasujeme, pardon, hlasujeme po jménech. Pořád hlasujeme a teď končí hlasování. Přijato 22 hlasy. Druhá část. Také hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 38 hlasy. Kompromis 18. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 21 hlasy. Teď FAM 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 103, kdo je pro, kdo je proti. Tak, to musíme ověřit, tu 103. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování o 103. Zamítnuto. O dva hlasy. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijato? FAM 16. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Končím hlasování. A je to přijato dva tři 30 hlasy. FAM 2. Jsme oddělené o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? A musíme to ověřit. Nejsem si jistá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat 25 hlasy. Druhá část. FAM 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. FAM 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FAM 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. FAM 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. FAM 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. FAM 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 108, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A přecházíme na pozměňovací návrh 113. Budeme hlasovat po jmech, jak si to vyžádala SAD. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasem.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 Končím hlasování o no, 116. Přijato 20, 20 eh, hlasy. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? K... Ověříme 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 hlasů. Nyní přejdeme na pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm. A bylo to zamítnuto o 20 hlasů. Teď pozdělací návrh 120. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme to. Ověříme 120. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to přijato 25 hlasy, omlouvám se, říká paní předsedkyně. FAM 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. FAM 8, o tom se hlasovat nebude. Takže 121, kdo je pro? Kdo je proti? Neodvažuji se říct, že to bylo zamítnuto, takže to eh, ověříme. A tímto končím hlasování o 121. Bylo to přijato o jeden hlas. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to o 27 hlasů. 123. kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? A to je to. A teď body odůvodnění. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Číslo 1b. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Právní odůvodnění 7a společně s 8b jsou totožná. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Právní odůvodnění 8a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Právní odůvodnění 8c. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Kompromis 1. A kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 22. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Ověříme 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to bylo přijato o tři hlasy. Teď FAM G. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. FAM A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FAM E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FAM D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FAM F je rozdělený na dvě části. První část, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel a přijato. Druhá část, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A kompromisní návrh 50, pardon, pozměňovací návrh 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď budeme hlasovat o takto upraveném znění návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva byla přijeta 31 hlasem pro. Já vám děkuji a děkuji paní zpravodajce. uh, it's this one. This one, yeah. yeah. Is it two? Is it two? No, it's no, the same It's one. Uh, okay, then we start with the... Můžeme začít hlasovat o další zprávě, je to návrh zprávy kterou se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Budeme dobře připraveni, pokud k tomu dojde. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A všechny ostatní tedy odpadají. Takže rovnou hlasujeme o celé zprávě v pozměněném znění. Toto hlasování bude jmenovité a já ho tímto zahajuji. A tímto můžeme toto hlasování ukončit. 36 hlasů bylo pro, jeden byl proti. Děkuji za toto hlasování. Prosím všechny, kteří úplně nepospícháte na nějaké jiné jednání, abyste s námi setrvali a vyslechli si další bod, protože nás čeká prezentace Evropské komise. Máme zde zástupkyni Evropské komisy, paní Adrianu Andrianu Sukovou, která je zástupkyně generálního ředitele z generálního ředitelství pro zaměstnanost. Už jsme se s ní setkali a mm, paní Suková na, má pro nás připravenou prezentaci, která se týká nařízení o Evropském sociálním fondu. Mm, viděli jsme se poměrně nedávno, nyní jsme také přijali rozhodnutí, které nám umožní, nebo které vám umožní eh, pohovořit mnohem konkrétněji o tom, jak vypadá stávající situace. Dovolte mi, abych vám dala slovo. A Eh, máte slovo. <laughs> Takže dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Byla jsem ve vašem výboru asi před měsícem a přednesla jsem, nebo představila jsem vám um, pozměňovací návrhy, které vycházejí. Paní předsedkyně žádá všechny přítomné o klid, abychom eh, si mohli vyslechnout mm, dostatečně tuto prezentaci. Děkuji. Takže já jsem zde byla před měsícem a přednesla jsem šesté mm, pozměnění eh, tohoto nařízení o Evropském sociálním fondu. Eh, které se týká využívání zjednodušeného účetnictví v členských státech. Nyní předkládám sedmý pozměňovací návrh a můžeme říci, že se nám mezi tím podařilo zpracovat a schválit všechny návrhy, které vycházely z členských států a které souvisejí s tím, aby zde byla možnost využívat zjednodušené vykazování nákladů, zejména třeba ty paušální částky. Eh, má prezentace má běžnou strukturu Nejprve eh, chci říci, že podle článku 14 odstavce 1 má eh, komise pravomoc přijímat aktiv přenesené pravomoci a ty se týkají tedy právě zjednodušeného vykazování nákladů. Ty se mohou týkat jakékoliv mm, operace a každý, jaký, všechny členské státy je tedy mohou navrhovat a také Evropská komise může navrhovat ty možnosti jednodušené vykazování nákladů to mohou být jednotkové náklady nebo paušální částky jsou eh, schvalovány v rámci nařízení přenesené pravomoci. Členské státy opravdu oceňují tuto možnost, protože mají více právní jistoty ohledně výloh, které budou chtít eh, na komisi, aby jim je proplatila. Také mohou využít eh, osvědčené národní účetní systémy, ehm, které jsou tedy pohodlné jak pro ty účetní jednotky, tak i pro ty příjemce a mm, také zde lepší spolupráce mezi tím řídícím orgánem a komisí ohledně těch nákladů a také všechny Týká se to všech operací, které se týkají i zadávání veřejných zakázek. I tyto operace je nyní možné uh, účtovat komisi díky tomu, nebo v tom, rámci, v tom systému zjednodušeného vykazování nákladů. Je zde také velice silná politická vůle v tomto ohledu a komise pokračuje v dosažení svých ambicí aby se alespoň 50 eh, těch eh, eh, prostředků z Evropského sociálního fondu účtovalo v té možnosti zjednodušeného vykazování nákladů. Nyní máme konkrétní návrh, který se týká sedmi jednotlivých členských států, o, o těch jednotlivých mm, nařízeních vám řeknu později. Chci říct si ještě, že toto nařízení v přenesené pravomoci je poměrně krátké, je to pouze, jsou pouze čtyři odstavce. Dochází k aktualizaci příloh, pro každý členský stát existuje zvláštní příloha, také tam jsou ukaz, eh, definice ukazatelů, také jsou tam stanoveny ty hodnoty a také členské, může tam doch- pokud členské státy to umožní, tak tam může dojít k automatickému přizpůsobení výše částek, nebo, se, nebo mohou s komisí vyjednat eh, přizpůsobení částek na základě třeba ekonomických změn. A pak máme tedy zatím šest těch eh, pozměněných verzí, bylo to z roku 2015, týkalo se to 19, člen, 19 členských států, eh, ten počet se nezměnil. Evropská komise má také pravomoc přijímat eh, ty možnosti zjednodušeného vykazování nákladů na evropské úrovni, pak to členské státy mohou využívat automaticky, už tam nejsou žádné další analýzy nebo uh, odůvodnění. A těchto možností jsme zatím, tyto možnosti jsme zatím schválili čtyři, týkají se vzdělávání, uh, odborné přípravy pro zaměstnané, poradenských služeb, a také odborné přípravy pro nezaměstnané, takže pro zaměstnané, a eh, to vlastně se týkalo, nebo to bylo v obsahem toho šestého pozměněného znění, takže i ten šesto, to šesté pozměněné znění mm, nabere účinnosti v polovině března. A toto, sedmé, pozmě, toto sedmá pozměněná verze, ta sedmá novelizace, mění stávající přílohy pro Francii, Českou republiku, Itálii, Nizozemsko, Chorvatsko a Spojené království. Eh, situace, můžeme říct, že těch sedm um, návrhů přináší tedy, pak je tam také novinka pro Reunion, také pro jeden francouzský operační program. Mm, tam je tedy ta, mm, tím cílem je zjednodušené vykazování nákladů. Komise bude proplácet náklady účastníkům, kteří buď získají nějaké oficiální osvědčení od nějaké oficiální organizace nebo od vládní instituce, to znamená, že tam bude osvědčení, které bude hovořit o tom, že eh, tam získali ti um, absolventi příslušné kompetence a nebo že tedy získali přístup k dalšímu, eh, další ča, k dalšímu vzdělávání. U České republiky jsme obdrželi návrhy, tam jsme změnili eh, částky u pět oblastí, které nám Česká republika předložila. Mohu říci, že Česká republika je zatím lídrem tom, že využívá tuto možnost jednodušeného vykazování nákladů. Oni už těchto možností mají 32. Co se týče Malty, tak tam je nový návrh, aby Malta mohla využívat paušální částky u nepřímých nákladů. Takže komise bude vyplácet paušální částku na základě žádosti o proplacení a Malta bude žádat o proplacení skutečných nákladů, vlastně u těch přímých nákladů a ty paušální částky budou u těch ostatních žádostí, které budou předloženy komisi. Také bude záležet na tom, kdo bude příjemce, jak veliká je ta operace. U Itálie máme nové eh, jednotkové náklady, které se týkají vzdělávání ve vyšších technických institutech. A pak také nové jednotky pro mobility programy, které se týkají vědců. Takže Itálie si připravila také nový systém, týká se to nového programu mobility pro badatele, operační program výzkum a inovace. A tento třetí, ta třetí novelizace se týká Nizozemská. Zde máme nové jednotkové hodinové náklady, Týká se to coachingových aktivit pro mladé osoby se zdravotním postižením a co se týče Chorvatska, tak tam budou nové ehm, jednotkové náklady pro, zamě- pro pomoc pro zaměstnanost pro osoby se zdravotním postižením a ve Spojeném království um, zatím tedy považujeme stále za plně plnoprávného člena. Zde máme čtyři nové kapitoly. Za prvé podpora pro odbornou přípravu, respektive tedy podpora pro podbornou přípravu u čtyř skupin osob. Za prvé přístup k zaměstnanosti, hmm. takže toto je těch sedm členských států a byly to ty příklady, kde je možné využívat na vykazování nákladů a velice ráda zodpovím vaše dotazy. Ano. Eh, děkujeme, říká paní předsedkyně. Můžete pokládat otázky pro zástupkyni komise. Agnes, ty vypadáš jako, že se chceš na něco zeptat. Není tomu tak? Má někdo nějakou otázku? Takže zřejmě je všechno naprosto srozumitelné. Můžeme ještě říct něco k časovému harmonogramu. Podání námitky z našeho výboru je možné učinit, respektive je tedy 15. března a lhuta, do níž Rada a Evropský parlament mohou vyjádřit námitku nebo požádat o prodloužení lhut je 15. dubna takže pokud dojdete k názoru, že existuje nějaký důvod, pro který chcete vznést námitku, stále ještě máte časový prostor. Máme zde dvě lhuty. Jedna platí pro Evropský parlament, druhá se týká Evropského parlamentu a rady. Je zde možnost 15.3. a 15.4. No a teď už můžu říct si pouze datum příští schůze, respektive ještě nebylo přesně stanoveno, takže budete o něm informováni co nejdříve. V našem výboru máme ještě mnoho věcí, které musíme projednat a dokončit, než skončí naše funkční období. A doufáme, že budeme znát výsledky trialogů, které ještě nebyly dokončeny. No a to je vše. Přeji vám hezké odpoledne, hezký večer a to o datu příští schůze vás informujeme co nejdříve. Děkuji.